Good morning everybody. Ráno. Ještě jsme čekali na zpravodaje, zpravodajku, ale nedorazí, takže začneme dalším bodem. Nejprve oznámení předsedkyně. Včera jsme obdrželi dopis od předsedy Šulce, který nás informuje o rozhodnutí konference předsedů z 12. prosince o um, možném eh, vystoupení či příspěvku Edwarda Snowdena na Libe. Jak bylo naznačeno v dopisu předsednictví, není žádná překážka k tomu, aby eh, Líbe eh, naplánovala takovýto příspěvek. Pokud výbor přijme toto rozhodnutí, pak bychom měli mít zřejmě interaktivní zasedání, abychom neohrožili, bez, neohrozili bezpečnost de, e, eh, pana Snowdna. Případně, eh, pokud to nebude přijatelné, tak by to bylo eh, předem, předem nahrané videoposelství. Takže toto poselství či vystoupení v rámci líbe, v rámci našeho vyšetřování v rámci pokračující práce s tím, že koordinátoři budou dnes vyzváni, aby písemně e, naznačili svůj postoj. Takže toto bylo to sdělení s tím, že měníme po, po sousled bodů a začneme rovněž zprávou paní Pajon což se týká třetích zemí, jejich státní příslušníci musí mít při překračování hranic výzum. A nejprve vyslechneme komisi a potom eh, paní Fajon. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já vás zdravím a myslím, že mohu vyjádřit velmi stručně. Protože tento návrh, který předpokládá eh, vlastně posun občanů Moldovy na ten bezvízový seznam a eh, seznam eh, používající, osob používajících biometrické pasy, což vychází z našeho dialogu s Moldavskem v roce 2010, tedy s Republikou Moldova. Byl to klasický dialog v tom, že spočíval v ačním plánu vízové liberalizace, sestávající ze čtyř bloků. Co to znamená? První blok o, o dokladech bezpečnosti a biometrice, druhý o nelegální migraci, včetně readmisí, třetí o veřejném pořádku, pořádku a, a bezpečnosti a další o vnějších stazích a lidských právech. To je metodika, kterou se komise vždy řídí v našich vízových dialozích. To též platilo i pro případ republiky eh, Moldova. A v podstatě jsou tu klasické oznamovací požadavky. V případě těch zpráv, jichž bylo eh, schváleno pět, Byly rovněž vyslány eh, expertní mise, nastavujeme také některé benchmarky pro druhou fázi akčního plánu, kdy říkáme, jak daleko musí eh, Republika Moldova postoupit, pokud chce bezvízový styk. Toto je samostatná záležitost od toho, co se projednává v radě a parlamentu a co se týká návrhu komise pro e, převedení 16 zemí na se, seznam. To je samostatná otázka, která vyplývá z pravidelného přeskumu řízení 539 a to je návrh, který se stále projednává a myslím, že, nebo doufám, že brzy k tomu budeme mít trialog. Čili to, o čem mluvím, je přímý výsledek vízového dialogu s Republikou Moldova. V listopadu 2013 byla schválena pátá zpráva o pokroku, v níž komise dospěla k závěru, že byly splněny všechny, eh, všechny ukazatele, všechny benchmarky Republikou Moldova. Proto jsme přistoupili k tomuto návrhu, který doporučuje přesunutí Moldovy do bezvízového seznamu. S tím, že je tu důležitý požadavek, že to bude platit pouze pro osoby s biometrickými pasy. Musíme to vnímat v kontextu Vilniuského summitu z konce listopadu. Komise chtěla vyslat silné politické poselství, silný signál, a to v kontextu Vilniuského summitu, který, jak víte, byl trošku komplikovaný. Chtěli jsme vyslat jasný signál, že komise dodržuje své eh, závazky, své sliby a jakmile jsou benchmarky splněny, tak eh, přistup, přistupujeme k přesunu daného státu na bezvízový seznam. Proto komise nyní využila svého práva iniciativy, předložila tento návrh a je v rukou eh, rady a parlamentu, kteří se musí nyní zhostit svých, eh, své zodpovědnosti. Upřednostnili bychom rychlé přijetí tohoto návrhu. Opět v duchu toho, abychom eh, Republice Moldova v tomto případě ukázali, že Evropská unie plní své závazky. Doufám, že to dotáhneme ještě v průběhu tohoto funkčního období parlamentu. Nyní aktualizace stavu v radě. Měli jsme první prezentaci tohoto návrhu, uskuteční se další setkání eh, rádců pro spravedlnost a vnitro. Myslím, že to postupuje eh, poměrně rychle. Budeme, myslím, schopni schválit společný přístup s tím, že trialog by mohl pak začít v příštím kalendářním roce. Hodně se hovořilo o zneužívání bezvízového režimu. Víme, jaká je situace a co se stalo po liberalizaci západního Balkánu, tedy vízového styku se západním Balkánem. Víme, že na začátku ledna budeme, budeme mít ten takzvaný mechanismus pozastavení, který bude pro případ eh, zneužití, takže tam bude pak eh, možné dočasně zrušit bezvízový styk. Ty benchmarky jsou splněny omezení eh, na držitele biometrických eh, pasů a možnost pozastavení v případě zneužití. Za těchto podmínek bychom se mohli rychle dohodnout a to je pro tuto chvíli z mé strany vše. Mnohokrát děkuji a slovo má zpravodajka. Eh, děkuji paní předsedkyně a děkuji také komisi za předložení této zprávy a aktuální informace o tom, co se děje v Radě. Jsem velice ráda, že jsem zpravodajkou pro bezvízový režim Republiky Moldova, zejména na základě velmi dobrých zkušeností, které jsme během tohoto legislativního období získali, když jsme to schválili pro pět států západního Balkánu bezvízový režim. A jak jste řekl, je velice důležité, vyslat pozitivní a výrazný politický signál v eh, Moldově, zejména ve světle toho, co se stalo na summitu ve Vilniusu, že opravdu ta země si přeje evropskou svobodu a budoucnost a Republika Moldova se připravovala už asi tři roky na vstup do bezvizového režimu a jsem ráda, že komise řekla, že všechny benchmarky byly splněny. Svoboda pohybu je skutečně základním eh, lidským právem a základní evropskou hodnotou. Známe eh, předchozí zkušenosti a zejména v souvislosti s politickou a hospodářskou spoluprací je to důležité. Důležité je to i ve smyslu mezilidských kontaktů. Proto eh, doufám, že se podaří uzavřít vyjednávání na začátku jara, tedy ještě před koncem mandátu Evropského parlamentu v tomto složení. Předpokládám, dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji i e, s radou. Nebudu teď zabíhat do dalších podrobností, protože e, zpráva bude prezentována na výboru Libe 9. ledna. Pokud všechno půjde dobře, budeme, doufejme, o tom hlasovat v únoru. Byla bych velice ráda, abychom pokračovali e, s těmi s tímto bezvízovým režimem, uplatňovat ho vůči eh, našim sousedům, protože to opravdu podporuje svobodu pohybu. Tudíž velice si přeji, aby tato věc byla dokončena co nejdříve s tím, že Republika Moldova splňuje všechna potřebná kritéria. Jak už se řekl, je tady také příslušná eh, položka, doložka eh, pojistná, to znamená, eh, že je možné pozastavit tento režim dočasně, ale doufám, že nebudeme nuceni to někdy využít, protože pokud je například o státy západního Balkánu, byl by to eh, krok dozadu, pokud bychom museli uplatnit tento mechanismus, i když by se teprve jenom dočasně pozastavila svoboda cestování. Když se podíváte na počet uchazečů o azyl, očekáváme, že tento počet bude klesat. Nemusíme si s tím dělat starosti a vlády v, této, v tomto regionu velice úzce s námi spolupracují na integraci. Děkuji, paní zpravodajce. Přeje si někdo z kolegů se k tomu vyjádřit? Prosím, pan Bronz. Ano. Otázka eh, zneužívání výjimky Eh, o tom se hovoří, jako kdyby to bylo něco neočekávaného a neobvyklého, ale pokud se to týká státu, jejichž HDP přepočte na obyvatele dělá jenom zlomek toho, co je v západní Evropě, pak těžko to bude něco neobvyklého a nezvyklého, naopak se to dá téměř předpokládat. Ptám se, zda byla někdy vykonána studie, pokud jde o rozsah zneužívání bezvízového režimu poté, kdy k tomu došlo. Známe, v jaké měřítku to se odehrává. Vlastně možná, že pak už by bylo těžko i to vůbec nějak vyhodnotit poté, kdy tento režim vstoupí v platnost. Paní Víva, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda řekla, že vítám tuto iniciativu komise a i Evropského parlamentu. Evropský parlament už vícekrát vyjadřoval svoji ochotu otevřeným přístupem přístup k bezvízovému režimu s republikou Moldova. A já jsem pevně přesvědčena, že to povede k posílené spolupráci, mohu-li to tak e, nazvat samozřejmě v uvozovkách, s moldovskou vládou a na jedné straně jedné Evropskou komisí. Protože je velice důležité, abychom ujistili nejenom pana Bronxe, ale i ostatní, eh, kteří se bojí nějakých apokalyptických eh, Ehm, událostí v Evropě, je velice důležité, abychom to všechno viděli eh, dohromadě, všechno tuto legislativu. Je tady i nová legislativa, která se týká možnosti pozastavení bezvízového režimu a předpokládá to také, že eh, se jistě zlepší spolupráce mezi Evropskou komisí a kterýmkoliv třetím státem s nímž bude ustaven eh, režim eh, vízové liberalizace. A ti, kdo si přáli opustit zemi svého původu, již tak učinili. Úplně stačí, když se podíváme, eh, jak to vypadá s, v těchto zemích protože krom biometrických pasů pro mnoha lidí by to znamenalo, že by museli znovu podstoupit celý ten proces a to není vůbec tak jednoduché znovu žádat o úplně nový eh, pas. Takže já jsem přesvědčena, že toto všechno půjde ku prospěchu občanům Republiky Moldovy, ale že to prospěje i občanům eh, eh, zemí Evropské unie. Děkuji. Paní Tajon, chcete ještě něco k tomu dodat? Nikoliv, v tom případě mi dovolte, abych uzavřela rozpravu k tomuto bodu a dostáváme se zpět k první části eh, s paní eh, Gomez, rámcová Eh, dohoda o komplexní partnerství a spolupráci mezi ES a Indonésií, pokud je o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob, jsou tady vlastně dvě readmisní dohody. Jedno je to taková obecnější eh, mezi a Indonésií a druhá s několika zeměmi Střední Ameriky. A dovolte mi, abych nejprve zasedala slovo komisi a radě a poté zase dostane slovo paní Gomez jakožto zpravodajka, ale první bude komise. Máme tady komisi, zástupce komise k tomuto bodu, prosím. Ano, paní předsedkyně, e, do, dobré jitro. V tomto konkrétním případě bych s dovolením nejprve dal slovo předsednictví, aby vás informovalo o e, diskusi k této věci v radě, pokud s tím budete souhlasit. V tom případě požádám zástupce rady, aby se chopil slova. Děkuji, paní předsedkyně, a dobré jitro. Nejprve bych chtěla poděkovat parlamentu za to, že tyto dvě dohody zařadil na pořad jednání a že se tak stalo bez odkladu. Velmi si toho ceníme. Samozřejmě, že se jedná o dohodu o spolupráci, ale chtěla bych spíše vysvětlit, proč je tady takové trošku matoucí rozdělení v radě. A mm, to jsou, to jsou i otázky pro parlament. Pokud je těchto dohod, pak ty se týkají celé řady otázek, mimo jiné i readmise. Proto jsme tady dnes ve výboru LIBE a otázka readmise je e, e, otázkou, již rada přikládá velký význam. A protože máme v oběhu dohodách tyto doložky o zpětném přebírání osob, pak e, to není jenom dohoda o spolupráci s těmito státy, ale jedná se i povinnost readmise. To je právní doložka. A z toho důvodu musíme také použít odlišný právní základ pro schválení konkrétních ustanovení o readmisi. A vzhledem k tomu, že to je 79. článek, eh, pak musíme mm, eh, použít odlišný postup v Rady. Proto máme jeden postup pro schválení tohoto konkrétního právního ustanovení o readmisi v obou těchto dohodách a pak máme jiný postup pro schválení schválení dalších ustanovení. Ale i když máme tady vlastně interně dva postupy. Jedná se o jednu dohodu, respektive jednu dohodu s Indonésií a druhou s těmi ostatními státy. A proto od parlamentu potřebujeme jenom jedno schválení, souhlas jenom jeden pro každou z těchto dohod. Doufáme tedy, že to, tento souhlas nám parlament dá v obou případech a myslíme si, že tyto dohody povedou k další spolupráci s těmito státy a že nám to také pomůže, jakožto Evropské unie, abychom postoupili dále v oblasti readmise, což je velmi důležité. Tím vám děkuji a pokud byste měli nějaké dotazy na radu a právní službu rady, pak jsme ochotni je zodpovědět. Děkuji. Ano, a teď komise. Thank you, madam. Děkuji jen na doplnění. Bude o obsah toho článku 34, který byl oddělen od eh, zbytku dohody. Je to součást běžné stále politiky Evropské unie integrovat migrační otázky do vnějších vztahů a to tak, že do rámcových dohod, jako je tato, a do jiných obdobných dohod, jako je partnerství a spolupráce, můžeme dávat kapitolu o e, justici a vnitru, kde je migrační článek, kde je readmisní doložka. A tak v tomto případě v článku 34.3. A obsah je omezený, není to nějak srovnatelné s plnou readmisní dohodou. Plní však jednu funkci a to, že tím vyhovíme běžnému zvykovému jakému si mezinárodnímu právu, že státy přijímají své vlastní občany, strany by měly umožnit vracení vlastních občanů Čili tady se hovoří o té identifikaci těchto občanů a o tom, že by měli splnit tento proces bez eh, dalších průtahů a formalit. To je vlastně smysl toho obsahu tohoto ustanovení. Děkuji paní Gomeš, má slovo. Thank you. Děkuji. Já v rámci výboru AFED jsem zodpovědná za zprávu parlamentu, již bude vyjádřen souhlas s dohodou o spolupráci, kterou, která byla zmíněna komisí a radou. A tato rámcová dohoda má článek 34, který je základem pro readmisi. Myslím si, že je to dohoda nesmírně důležitá, protože je v podstatě první dohoda tohoto druhu s azijským státem. Ne jakýmkoliv azijským státem, ale největším azijským státem, čtvrtým nejlidnatějším státem světa státem, který má těsné vazby s Evropou, protože to byla bývalá nizozemská kolonie. A i předtím měla vazby s mojí vlastní zemí, s Portugalskem. Jinými slovy, je to země, eh, která má obrovskou populaci 250 milionů. Je to v současné době demokracie. Je to země, která se snaží dostat svým mezinárodním závazkům i v oblasti lidských práv. A je to také transitní země pro migranty, zejména kteří prch, ty, kteří prchají z oblast konfliktních zón v Asii a v jižní, východní Asii, tak eh, prochází přes Indonésii, aby se dostali do Austrálie. Tato země má 17 tisíc ostrovů, čili mnoho chudých lidí, mnoho eh, lodí, eh, kteří mají navigační eh, schopnosti. Je tu možno tudíž vytvářet různé sítě, na přepravu lidí z jedné části světa na druhou. Je to země nesmírně, nesmírně kosmopolitní. Nejenom vzhledem k, k, jejímu, k její geografii, ale také historii. historii. Čínská komunita tam žije již celá století. Mnoho z nich dosáhli, získali svou eh, státní příslušnost po mm, vyhlášení nezávislosti. Eh, mnozí mají dvojí státní příslušnost, i když oficiálně to eh, není legální, ale bývá to tak. Indonésie plní důležitou úlohu, pokud jde o migrační toky. Funguje tam UNHCR a snaží se rozlišit mezi nelegálními migranty a azylanty a uchazeči o azyl. Readmisní dohoda podle mě dává smysl ze, mezi Evropskou unii a Indonésií. A v článku 34.3 dohody se hovoří o readmisi státních příslušníků, jak eh, evropských, tak indonéských, stejně jako tam hovoří o osobách bez státní příslušnosti a o příslušnících třetích zemí. To jsem chtěla jen tedy říct pro na vyjasnění s radou a komis, radě a komisi. Myslím, že tato dohoda usnadní mobilitu A zároveň bude, je důležité, aby i Evropská unie měla kontrolu nad těmito migračními toky. I parlament bude monitorovat implementaci, hlavně to bude v rukou komise, A Jean hovoří tady o dialogu na poli lidských práv, to byl již zahájen, ale myslím, že budou i další příležitosti hovořit o této spolupráci, vyjádřit se i ke všem migračním otázkám. Takže celkem za to mohu doporučit, aby parlament vyjádřil svůj souhlas, ale od rady a komise bych ještě chtěla, aby potvrdili jestli to také vnímají tak, že e, se to vztahuje i na osoby e, přístátní příslušníky třetích zemí s vízy. Thank you. Děkuji, e, paní Gomez. A teď zpět slovo komis, radě a posléze komise, pokud se chtějí ještě vyjádřit. Děkuji a děkuji paní Gomešová za vaši podporu a otázky. Eh, ta samotná dohoda neobsahuje povinnost readmise občanů třetích stát, ale v odstavci 4 je tam ustanovení, kde strany se mohou dohodnout o zvláštní eh, readmisní dohodě s tím, že pak by to znamenalo i povinnost tedy eh, readmise občanů třetích států. Děkuji, paní předsedkyně, má málo, co bych dodal protože předsednictví to říká naprosto správně, protože článek 34 odstavec 4, tam je zmínka o občanů třetích států a těch, které nemají státní příslušnost, čili je to doložka, která umožní eh, stranám, aby v budoucnosti eh, dohodly plnou dohodu o readmisi, což by znamenalo i readmisi třetích států. ostatně 3 to nedělá. To se týká pouze vlastních státních příslušníků a e, říkáme tomu doložka o readmisi a vůbec to není srovnatelné s readmisní dohodou. Tam má 33 článků, mnoho termínů, jsou tam zahrnuti státní občané třetích států. V tomto případě jenom základní takový závazek a základní povinnost a týká se to jenom vlastních státních příslušníků. Děkuji. Někdo z kolegů by si snad přál eh, se k tomu vyjádřit, pokud ne, pak slovo má paní Domeš. Gomeš, mám tedy tomu rozumět tak, že dáme-li souhlas s readmisní dohodou, pak to bude znamenat, že je to i náš předběžný souhlas s tím, aby byla dojednána podrobnější dohoda ohledně eh, i občanů třetích států a, ob, stát, ob, a osob bez státní příslušnosti. Prosím, komise k tomu. Děkuji, paní předsedkyně. Článek 34, odstavec 4. Samozřejmě není součástí rozhodnutí rady, kterou máte před sebou. Je to umožňující doložka, což je součást standardních obecních ustanovení, které vždycky jsou v takovýchto dohodách. Jenom to říká, že strany se dohodly, že na žádost, pokud se tedy jedna strana rozhodne, že by to mělo být nutné, začnou vyjednávat plnou eh, readmisní dohodu. To by se týkalo i občanů třetích států a osob bez státní příslušnosti. To je chápáno co do rozsahu jako plná eh, readmisní dohoda. Zatím je to jenom vyjádření eh, ochoty, pokud to bude nutné, vyjednat takovouto smlouvu, dohodu v budoucnosti. Ještě nějaký dotaz, čili já tomu eh, rozumím tak, že pokud se bude taková dohoda dojednávat, pak se to vrátí do parlamentu, ano. A pokud e, toto vysvětlení platí, pak ochotně e, doporučím, abychom tento rámec, který tady už je, toto rámcovou dohodu odsouhlasili. Děkuji paní Gomes, a okamžitě přecházíme k dalšímu bodu. V tomto případě je zpravodajkyní paní Renata Weber. A je to zase dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím a některými státy ve Střední Americe. Tady se máme vyjadřit článku 49 bod 3 dohody o spolupráci. Týká se to spolupráce v oblasti migrace a konkrétně readmisního postupu. Tato žádost eh, přijmout stanovisko je velice omezená co do eh, časového eh, rozsahu, protože by se to mělo udělat už na lednové plenárce a hodně o času uplynulo mezi první konzultací, protože to bylo už v prosinci 2003 a mezi žádostí, která přišla o deset let později. Proto si je třeba se zabývat některými otázkami. Nejprve musíme vyžádat vysvětlení rady a zpětnou vazbu o celém tomto procesu procesu. Pak potřebujeme vysvětlení o tom, jak je to rozdělené že na jedné straně je to LIBE, tady je konzultace 49 odstavec 3, dohoda o spolupráci a AFET zase má na starosti ten zbytek. Tak tohle rozdělení potřebujeme vysvětlení a jaké by byly právní důsledky takovéhoto rozdělení. Proč není Libe konzultován e, jenom od readmisní dohodě, nebo proč to není také o článku 48, 49, což je praní špinavých peněz a gální migrace. Spravodajkou e, je paní Weber, takže jí dáme slovo, ale nejprve bychom chtěli se zeptat rady a eh, také eh, agentura pro vnější činnost a komise má slovo. Takže nejprve eh, paní Weber, ano, opravdu toto je dohoda, kterou kterou pro vlastně mají před sebou členské státy, rada, komise, parlament už deset let. Samozřejmě, že se jedná o mezinárodní dohodu a je třeba, aby to bylo odsouhlaseno národními parlamenty. Proto chápeme, že si to vyžádalo určitý čas. A já eh, se snad nebudu ani ptát, zdá se dožiju toho, že tato dohoda vstoupí v, eh, v eh, platnost. Doufám, že se tomu tak stane, ale trošku si tím nejsem jistá. Byla jsem s stínovou zpravodajkou Vafeto pro tuto dohodu a já jsem plně e, odsouhlasila zprávu, která byla vypracována s tím, že jsem podpořila závěry uzavření pardon, do vody, dohody. A jak jste říkala, máte pravdu, že v AFETu se zabýváme jenom tou rádvisní částí. Uh, jenom tímto článkem. To je readmise, reciproční povinnost eh, pro nás, jakožto Evropskou unii, a na druhé straně tato povinnost vzniká pro tyto středoamerické eh, státy. Já bych si ráda poslechla vysvětlení Rady a komise. Jak si představují, že bychom měli postupovat? A pokud je o uzavření dohody, eh, pak eh, v souvislosti s touto s její zvláštní částí o readmisi, jak, si myslí, že, jak moc si myslí, že je to proveditelné, v jakém časovém horizontu bychom to měli očekávat, kdy bude možné také eh, zavést usnadnění vízového režimu s těmito státy. Děkuji a slovo má rada. Please. Thank, thank you. Děkuji vám. Ještě jednou díky za zařazení tohoto bodu o této dohodě na pořad jednání. Trvalo to chvíli, než jsme dospěli do tohoto bodu. A trvalo to dlouho, protože parlament již dal svůj souhlas s tímto rozhodnutím, ale pak rada rozhodla, že opět rozdělí ten postup Stejně jako s Indonésií, tak to tež proběhlo i s touto dohodou. A parlament nyní byl znovu požádán, aby vyslovil souhlas. Proto jsme tu znovu. Jinak readmisní povinnost má jakožto právní základ ještě další článek ve smlouvě o fungování Evropské unie, což se liší od dalších ustanovení. liší se to i od dalších oblastí. V této dohodě jsou i další e, kapitoly spadající do oblasti spravedlnosti a vnitra, ale pouze v případě radmise je tu, je tu tento právní závazek vztahující se na obě strany, či proto tento právní základ ze smlouvy. A v tomto případě procedury přijímání, přijímací jsou, jsou jiné, ale nemá to žádný dopad na roli parlamentu a na jeho právo vyjádřit se svůj souhlas s touto dohodou. Chci dát slovo právní službě naší, která vysvětlí lépe technické aspekty. Děkuji. Jen na vysvětlení. K tomu, proč je to rozděleno, to rozhodnutí a ty závěry. Rada se domnívá, že souhlas se týká nejenom textu té dohody, ale také těch rozhodnutí. Proto jsme se nyní vrátili po třetí eh, na půdu parlamentu s tímto. A ještě další vysvětlení k tomu rozdílu toho rozdělení. Jistě, že je tu skutečně doložka o readmisích a další, ale tyto další doložky neobsahují konkrétní specifické právní závazky, jsou to pouze obecné závazky k politickému dialogu či spolupráci. A z toho důvodu, tedy protože je tady doložka zahrnující konkrétní právní povinnosti, tak je tu ten příslušný Eh, článek smlouvy, právní základ, na kterém je ta doložka eh, založena. To je 79 lomeno 3, který hovoří o právu Evropské unie uzavírat eh, smlouvy v oblasti readmise, protože to je součástí hlavy pěté smlouvy o fungování Evropské unie, tak tím se spouští protokoly 21 a 22. Tyto protokoly 21 a 22 stanoví právo Spojeného království irská, a Dánska neúčastnit se různých opatření, ať už legislativních aktů nebo mezinárodních eh, do rozhodnutí. Čili mohou se tyto tři státy neúčastnit těchto rozhodnutí. To znamená, že v případě readmisní doložky, ať už v případě Indonésie nebo v případě Střední Ameriky, tak se tyto státy neúčastní rozhodnutí rady, ale účastní se rozhodnutí týkající se všech dalších doložek té dohody. Jinými slovy, složení rady bude v obou případech jiné. Proto je z technického hlediska nutné mít dvě samostatná rozhodnutí. Pokud však přihlédnete k úvodním ustanovením obou ustanovení, tak poslední Eh, poslední body odůvodnění specifikují, že obě rozhodnutí se musí schválit paralelně. Je tu tudíž vazba mezi oběma rozhodnutími. V některých případech postoj rady je takový, že toto rozdělení do dvou částí je nutné, abychom splnili protokoly 21 a 22, které jsou součástí primárního práva Evropské unie. Děkuji. Děkuji. A nyní zástupce SVČ. Nevidím vás. Už vás vidím. Děkuji. Dobrý den. Zastupuji odbor pro Střední Ameriku a Mexiko. Chci vyjádřit politování nad tím, že to trvalo tak dlouho, než jsme se sem znovu dostali, tedy 10 let. svým způsobem již nahradilo toto, eh, tento proces tady jednání o dohodě o přidružení, ale to bude mít svůj, svůj vlastní ratifikaci. Ale chci laskavě požádat eh, z pana zpravodaje a všechny ostatní, aby se to podařilo eh, schválit. Nedávno jsem skutečně na návštěva pana Barossa ve Střední Americe, který se zúčastnil summitu SICA v sobotu a v prohlášení hlav států opět se objevila výzva směřující k nám, abychom tuto eh, deset let starou smlouvu konečně eh, uvedli do praxe. Takže vrací se sem po dlouhé době, po dlouhém ratifikačním období a dlouhých diskuzích, i když už se zdálo, že jsme to schválili na Koreperu. Ještě jednou opakuji, nemohu než doporučit schválení A ambasador Panamy nyní má v současné době dočasné předsednictví SIKA, pokud se chcete na ní obrátit. Děkuji a slovo dostane komise. Děkuji. Stejně jako u předchozího bodu, totiž Indonésie. Jedná se o readmisní doložku, která je zapracována do širší dohody o spolupráci. Obsah je omezený, srovnatelný velmi s tím, o čem jsme už hovořili v případě Indonésie. To znamená readmise vlastních státních příslušníků, kteří by měli být e, znovu puštěni do země, že by tento proces měl být bez zbytečných formalit, že tyto osoby mě, by měly mít e, doklady o totožnosti a mě, obě strany by měly mít administrativní rámec, že to funguje recipročně a že je tu také doložka vytvářející perspektivu do jednání e, plné readmisní dohody v budoucnu, která by zahrnovala i readmisy e, státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. V případě, že by Evropská unie se rozhodla v budoucnu eh, jednat i o readmisi s těmito státy, tak by se to řídilo obvyklým postupem a bylo by to předloženo ke souhlasu Evropskému parlamentu. Děkuji. Chce se ještě někdo vyjádřit s kolegu paní Weber? Děkuji. Já si cením toho, že co tu zaznělo. A za parlament bych chtěla sdělit jasné poselství, vyslat jasné poselství, jasný signál, že chceme podpořit přijetí těchto dohod. Ačkoliv musím říct, že já vím, že technické aspekty jsou nesmírně důležité. Já jsem na, jsem na to zvykla. Ale nevím, jak vysvětlit našim kolegům ve středoamerických zemích, že tato dohoda, se dojednávala, která se byla dojednána už před deseti lety, je znovu na stole. Máme teď novou dohodu o přidružení, která po pěti letech jednání byla konečně uzavřena, která platí pouze pro obchodní otázky, protože k té politické části potřebujeme tuto dohodu. Jakmile vstoupí v platnost dohoda o přidružení pak bude ratifikována, bude tato dohoda platit pouze v souvis, souvislosti s tou dohodou o přidružení, čili je to, je to matoucí. Možná bychom měli postupovat v Evropské unii trošku jinak. Pokud chceme před, předstírat, nebo pokud chceme tvrdit, že jsme mezinárodním aktérem, který má svou váhu. Máme 28 členských států, to je pravda. A Unie říká, že je tím mezinárodním aktérem a má-li takovým faktorem být, tak eh, si to vyžádá významné změny, ať už, nevím, ústavního organizačního charakteru, ale tyto změny jsou nutné, ať už je jakkoliv pojmenujeme. Děkuji vám, paní Weber. Děkuji. Pokud nikdo už na to nechce zareagovat, pak mi dovolte, abych uzavřela eh, rozpravu o tomto bodu a dostáváme se k bodu číslo 12 protože eh, paní zpravodajka už je přítomna, proto můžeme pokračovat. Jedná se o přeskum Evropského zatýkacího rozkazu. Baronka Sara Latford je zpravodajkou. Jedná se o e, legislativní zprávu, je, aby se zlepšil současný právní rámec. To je toho účelem. A slovo dám okamžitě paní zpravodajce, která se vyjádří k pozměňovacím návrhům, které byly při předloženy. Pak eh, budou mít eh, kolegové možnost se vyjádřit a v případě, že si tak budou přát, dostanou slovo i komise a rada. Prosím, paní Latford. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že mám příležitost vyjádřit se k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Celkově jich 150, některé z nich jsem předložila já sama. E, mnohé jsou si poměrně podobné, e, takže jak je vidět, stínoví zpravodajové se hodně shodují v tom, jaké problémy vznikají v souvislosti s evropským zatýkacím e, rozkazem, které je třeba řešit. A nemohu ani dost důraznit jak užitečná je naše vzájemná spolupráce. Je opravdu velice aktivní ze strany všech, mojich, všech mých kolegů. Ráda bych pouze důraznila některé hlavní oblasti, kde se budeme snažit eh, dospět ke kompromisům, zejména typ legislativní akce, ke které budeme vyzývat. Samozřejmě je to i ve zprávě, je to legislativní zpráva z vlastní iniciativy. Proto vyzýváme komisi, aby navrhla legislativní akt. Otázka je, zda se tak stane prostřednictvím horizontálního opatření anebo nebo tím, že se otevře samotno eh, rámcové rozhodnutí. Někteří moji eh, kolegové by si spíše přáli, aby se stalo to druhé, tedy aby se pozměnilo rámcové rozhodnutí jako takové. Obávám se, že tím otevřeme pandořinu skřínku a nevíme, kam až by nás to mohlo dovést. A bylo by tady nebezpečí, že by si vlastně každý členský stát vytvořil vlastní kontrolní seznam věcí, které tam chce mít. A místo, aby došlo k reformování eh, zatýkacího rozkaz, bychom mohli vlastně rozbourat celý systém vzájemného uznávání. Čili mohli bychom sklouznout zpět do starého systému extradice, kterou jsme měli předtím, než existoval eh, evropský zatýkací rozkaz. Proto já jsem do návrhu zprávy dala horizontální opatření s principem, jako je, jako je proporcionalita základní práva, eh, pak ehm, důvody pro odmítnutí, čili všechny ty hlavní ehm, nástroje, protože všechny ty problémy nejsou eh, úplně unikátní, většinou se to týká všech nástrojů vzájemného uznávání, kde chybí rovnováha, pokud jde o e, trestní spravedlnost v Evropské unie. Už jsme se hodně zaměřili například na opatření v části obžaloby a vyšetřování, což zajisté pomáhá zvyšovat e, efektivitu boje proti přeshraniční kriminalitě. Ale jak víme a jak pořád říkáme v tomto výboru, nebylo učiněno dost, aby se posílili právní pojistky a zajistil respekt eh, práv osob prostřednictvím opatření eh, ve věci procesních práv. Jde tedy o to, abychom na jedné straně tady měli efektivitu a zároveň zajištěna práva. Osobně eh, pokládám za užitečný povzměňovací návrh paní Sargentiny ze Zelených a mm, navrhnu s tím novým zpravodajům, aby se ho drželi, čili aby tady byla horizontální opatření, které by se týkalo všech nástrojů o vzájemném uznávání. Ale pokud by to nevystačilo k tomu, abychom vyřešili problémy, pak bychom vyzývali k tomu, aby se pozměnilo samotné rámcové rozhodnutí. Snažíme se tedy jít horizontální cestou, k tomu vyzýváme komisi, aby tu cestu zkusila jako první, ale nevylučujeme, že bude třeba otevřít i samotné rámcové rozhodnutí. Doufám, že moji stínoví zpravodajové budou souhlasit s tím, abychom postupovali tímto způsobem. Pak další oblast, na kterou se zaměřujeme, je proporcionalita. A ve své zprávě vyzývám k tomu, aby se zajistila eh, kontrola proporcionality ve státě vydávání tohoto rozkazu, aby ten stát eh, pečlivě zhodnotil, zda je třeba tento zatýkací rozkaz vydat s přihlednutím ke všem relevantním faktům a e, okolnostem. A týkalo by se to samozřejmě i dalších nástrojů vzájemného uznávání. Tudíž eh, zase kolegové tady dávají pozměňovací návrhy, které se týkají například toho, jaký to bude mít eh, dopad na vyžádanou osobu, včetně rodinného, soukromého života, dále, eh, co to znamená pro soudně jiné orgány a zda není možné mít tedy méně intruzivní opatření a ráda bych tedy eh, měla výčet všech těchto faktorů. Někteří eh, eh, kolegové si přejí zkontrolovat ještě dvojí proporcionalitu, tedy aby ten prováděcí stát měl možnost odmítnout vydání na základě principu proporcionality. Tady jsem trošičku opatrná, protože si myslím, že zase riskujeme, že se ten systém překlopí příliš daleko od vzájemného uznávání a že bychom mohli sklouznout zase někam zpátky. Rovněž si myslím, že pokud nástroj vzájemného ustávání, jakým je e, i tento, byl velmi neproporcionální, pak bych se to mohlo řešit odmítnutím e, z důvodu základních práv. Čili já navrhuji kompromisní celní balíček, tedy týká se to kontroly ve vydávajícím státě plus eh, postup, kdy vydávající i provádějící orgány si vymění informace a poradí se o proporcionalitě a nezbytnosti tohoto opatření, než bude vykonáno a pak zase zpět ehm, k důvodům odmítnutí pro ehm, základní práva. Čili zkontroluje se proporcionalita, postup konsultace. Ehm, to se týká toho, co bylo v oblasti vyšetřování nedávno dohodnuto mezi radou a parlamentem. Čili vlastně jsou to všechno tři hlavní body. Tedy jde o to, aby tady byla správná věciznalita, proporcionalita vydávajícím státě mechanismus ehm, konzultací plus možnost odmítnutí z důvodu um, dodržování základních práv. A doufám, že moji stínoví zpravodajové budou ochotni eh, tak z tohoto vycházet. Třetí oblast, a vlastně ta hlavní, kterou bych chtěla zmínit, je ten zásadní problém, který vzniká v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem, totiž osoby, které se předávají před tím, než je případ připraven pro proces, pro soudní jedná e, líčení. To je složitá věc. Já nebudu eh, spekulovat o všech aspektech, zabralo by to příliš mnoho času, ale je to opravdu významný problém, jelikož velice často to znamená, že osoby eh, jsou eh, dlouho drženi vazebně, stíhání vazebně předtím, než dojde k samotnému procesu. A čili by byla, měl by možnost zase odmítnutí z konkrétního důvodu,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 tedy před, příliš dlouhého před vazebního stíhání před procesem. To by možná bylo příliš omezující. Nevím, jestli by to takhle šlo, ale určitě by se to mělo vzát úvahu. To říkám v návrhu zprávy. Ale řešit by se to mělo spíše tím, že se zajistí, že se nejprve vyčerpají všechna jiná možná opatření. Proto musíme zdůraznit povinnost členských států eh, vykonávat eh, a provádět všechny všechny nástroje vzájemného uznávání a doufejme, že tímto způsobem e, trošičku e, se posílí evropský e, zatýkací rozkaz, že ale nejdříve se provede všechno v oblasti vyšetřování, důkazní řízení a konzultační mechanismus ve snaze zjistit a objasnit, zda ta kauza už je připravená pro eh, soudní řízení, aby tedy se využili nejprve i ostatní nástroje vzájemného uznávání, které eh, přicházejí v úvahu a na základě konzultačního mechanismu by se pak mělo posoudit, jak blízko už je ta kauza k soudnímu řízení. Samozřejmě, že tady jsou rozdíly mezi národními systémy, ale nejdůležitější nejdůležitější v rámcovém rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu je to, co se týká obžalovy vlastně, že to předání osoby se činí za účely trestního stíka, stíhání, ne aby někdo potom strávil šest měsíců nebo ještě delší dobu ve vazbě, nebo aby byl vyslechnut. Je to za, úkolem, za účelem trestního stíhání. A proto si myslím, že tady konzultační postup by byl velice důležitý právě proto, aby bylo možné vykomunikovat, v jakém stádiu se to řízení momentálně nachází. A jestliže vydávající, prováděcí pardon, orgán nebude spokojen s tím, že proporcionalita je dodržena a že případ je připraven pro soudní řízení, pak bude možné se eh, využít i ten důvod k odmítnutí eh, pro eh, základní, aby byla dodržena základní práva. Zmíním ještě nějaká, nějaké další věci, jak se týkají pozměňování pozměňovací návrhy, například eh, vazební stíhání, eh, předtím, než dojde k samotnému soudnímu řízení, protože vazební podmínky a doba vazebního stíhání eh, velice často ohrožují vzájemnou důvěru mezi členskými státy a často to pak vede vlastně k odmítnutí předání osoby. To není problém, kterému bychom se mohli vyhýbat a proto bychom si přáli, aby komise přišla s konečně s návrhem o vazebním stíhání. E, protože to je ta věc, která nahlodává často důvěru a je třeba se jí zabývat. Také sama jsem předložila pozměňovací návrhy, stejně jako kolegové, abychom posílili také celou tu síť obhájců, advokátů, kteří tež mají sočinit s tímto postupem a opravdu je důležité, aby oblast evropské spravedlnosti fungovala optimálně. Já eh, už jsem poměrně s tím daleko a doufám, že během příštích několika hodin vám rozdám eh, návrhy ke kompromisům. Zítra se sejdeme se stínovými zpravodaji a doufám, že dospějeme k pokroku, že kolegové budou mít možnost se mezi tím eh, se seznámit s těmito eh, návrhy a hlasovat eh, ve výboru se bude 13. ledna. Čili, jak jsem říkala, je tady pár věcí, kde se budu snažit eh, přesvědčit kolegy, že můj přístup, ten můj balíček návrhu je správný. Ale všichni kolegové předložili návrhy, které pokládám za mimořádně užitečné a které eh, ukazují správnou cestu dopředu. Děkuji. Děkuji. Paní Ledford, paní Cipel a paní Sargentini požádali o slovo jakožto stínové zpravodajky a já sama. Jsem stínovým, stínovou zpravodajkou za EPP. A mám jen pár slov, které chci říci. Já si nemyslím, že evropský tedy zatýkací rozkaz je úplně nejdůležitější soudní spolupráce v trestních otázkách, to chci zdůraznit. jak už řekla paní Latford, toho bychom se měli držet, máme některé trestní případy a měli bychom se toho držet tedy když, v případě, že máme trestní případy. Vychází to z principu vzájemného uznávání. A protože je to nástroj vzájemného uznávání, tak nesmíme žádným způsobem toto vzájemné uznávání ohrozit. Když jsem vám naslouchala, tak jsem z toho pochopila, že také sdílíte tento názor. Podporuji přístup, který tu máme, přístup zpravodajky ve všech oblastech, včetně těch obav ohledně otevírání pandořiny skřínky a ohledně kontroly proporcionality A mohu říci, že jsme otevřeni dalším kompromisům. Připojuji se k um, názoru paní zpravodajky. Budou tu některé pozměňovací návrhy, které nebudeme moci akceptovat, ale celkem za to si myslím, že nakonec nalezneme optimální řešení a budeme eh, schopni dospět k dohodě. Paní Cipo. Thank you very much. First... Děkuji. Takže zaprvé děkuji paní zpravodajce za přehled všech eh, těch podrobností, o kterých je tu řeč, ohledně těch oblastí, kde, ke kterým dáváme pozměňovací návrhy, abychom situaci zlepšili. Nebudu komentovat všechny podrobnosti protože mnoha jdeme stejným směrem, některých se lišíme, ale je tu jeden bod, který je samém jádru celé debaty. A myslím, že tam to se nebude, eh, nebude řešitelné pouhým horizontálním řešením nebo otevřením samotného zatýkacího rozkazu. Protože tím, tímto ústředním problémem je, že s tím, jak čas běží, občané čekají na jasná pravidla. A tady máme evropské opatření, evropský zatýkací rozkaz, a, ale v praxi to, co děláme, vyplývá z té, ze situace, kdy e, pouhého vzájemného uznávání. To znamená, máme evropské opatření, ale národní pravidla, národ, národní ustanovení, národní e, tradice. A to vede k jistému zmatení nejen v oblasti prof, profesionálních aktérů, ale také občanů. Ať už bude situace jakákoliv, ať už občané budou podporovat Evropskou unii nebo budou kritizovat, tak když je řeč o evropských opatřeních, tak si lidé přijí, přejí jasné harmonizované standardy a ty chybí. Z mého osobního pohledu tohle je záležitost, která nás trápí, když eh, hovoříme o mnoha různých standardech Evropské unie. Máme nějaké opatření, které má zlepšit a usnadnit spolupráci v soudní oblasti, má usnadnit stíhání a tak dále ale přitom z hlediska je pro, procesních práv a práv obhajoby je to těžké, protože jsou pravidla jiná v členských, různých členských státech. Musíme se znovu zamyslet ještě nad rámec různých podrobností, jestli je možné tou či onou metodou situaci zlepšit, dospět ke společným standardům. A když je řeč o evropských opatřeních, pak ty standardy nejenom pro obžalobu, ale také procesní práva, práva obhajoby by měla být jasná. Nevím, jestli to můžeme udělat je tím či oním způsobem, ale měli bychom to udělat důkladně, protože jinak naši občané nepřijmou opatření. Pokud to bude všechno vždycky závězet pouze na národních pravidlech. Paní Sargentini, Děkuji. dvě otázky. Otázka kontroly přiměřenosti v té dožádané zemi, která má eh, vydat eh, podezřelého. Takže ta kontrola proporcionality. Proč si myslím, že kontrola dodržení lidských práv nestačí? Nizozemský občan v Amsterdamu je někde v Amsterdamu v kavárně kouří joint, což je legální a nějaký turista se zeptá, kde jste to dostal. A ten amsterdamský občan řekne, e, třetí ulice za rohem, tam je coffee shop, tam si můžete ten joint koupit. On si e, koupí marihuanu, sedne si vedle tohoto amsterdamského občana, tedy ten turista, a zapálí si, e, koupí si kávu, oni Eh, budou spolu mluvit a on řekne, příště mě navštívte ve Stockholmu. Pak se ten, ten, ta osoba se pak vrátí do Stockholmu, ale zapomněl vyhodit eh, na letišti všechno, co si koupil a pak ho někdo zatkne ve Stockholmu s tím, že má u sebe hašiš, panikaří dá jim adresu té osoby, eh, která vedle něj seděla v Amsterdamu, která mu ukázala ten coffee shop a ten amsterdamský občan, tedy na něj bude vypsán zatýkací rozkaz a bude muset eh, odcestovat do Švédska, kde bude obviněn z prodeje nelegálních látek, tedy konkrétně hašiše. Já si myslím, že tady je potřeba test proporcionality. Ano, Švédsko má eh, hezká vězení, to není ten problém, ale Ehm, ale problém je tedy ta proporcionalita. Čili toto je jeden z příkladů, proč potřebujeme takovou kontrolu na obou stranách. Proč ta osoba nakonec ne- neocestovala eh, do Švédska? Možná to byl syrský uprchlík, který byl po řadu let ve vězení v Syrii a když ho znovu zatknete, tak spáchá sebevraždu. Teď k tomu legislativnímu návrhu. Potřebujeme společně eh, vypracovat text, z kterého jasně vyplývá, že buď změníme evropský zatýkací rozkaz, a nebo budeme usilovat o horizontální eh, ustanovení. Ale chci, aby to změní bylo zcela jasné, aby z toho vyplývalo, že Evropský parlament žádá o legislativní návrh buď k tomuto, nebo horizontálně, ale chceme mít ten výsledek do roka nechceme, aby to, myslím si, že za, aby za rok jsme se na to podívali a zjistili jsme, že se nic nestalo. A že ani tato dobrá zpráva nepřivodila tu uh, požadovanou změnu. Děkuji, paní Sargentini, pan De Jong. Děkuji. Já se také domnívám, že stínový Děkuji stínovým zpravodajům a zpravodajce za tuto eh, zajímavou debatu, zejména to, co říkala paní Cipel. Tam myslím, že udeřila hřebíček na hlavičku, když říkala, že vlastně zatím nemáme žádnou harmonizaci. Včera tu byla komisařka Redingová, hovořila trošku o právo na právní pomoc a o otázce zatýkacího rozkazu, ale um, tedy ten nástroj ke právní pomoci zatím ještě nebyl plně schválen a ne, neočekává se, že bude schválen v, této, v tomto období. Čili tady máme dvě velmi odlišné situace. A z, i z diskuze s paní komisařkou Redingovou o té navrhované legislativě v Rumunsku, o korupci, kdy politická korupce už nebude trestním eh, činem, tak eh, si musíme tedy položit otázku, co se bude dít v praxi, když budeme mít skorumpované orgány v některých státech, které budou žádat, abychom, aby jiný členský stát implementoval zatýkací rozkaz? My se zájemně uznáváme, že bychom měli být eh, rádi, ale ve skutečnosti tam není příliš eh, důvod k nadšení. Uvědomme si, že jsou pořád mezi členskými státy značné rozdíly a nemůžeme se spoléhat pouze na princip vzájemného uznávání. Jinak nemusím opakovat pozměňovací návrhy, myslím, že to jde stejným směrem, nejsem zatím přesvědčen o tom, že by horizontální nástroj fungoval. To mě musí někdo přesvědčit. Zatím bych se omezil na výzvu k Evropské komisi, aby do roka vypracovala text k zatýkacímu rozkazu, bychom případně i pozměnili nástroj o zatýkacím rozkazu, to můžeme nechat na komisi, ale musíme vyslat jasné poselství a očekávám uh, kompromisní pozměňovací návrhy. Děkuji paní Romero López. Děkuji. Já bych chtěla navázat na to, co řekl pan de Jong. Já si opravdu vážím práce paní Sara Latford, ale myslím si, že to nebude stačit, protože veškeré otázky, které se týkají přiměřenosti, tak mají velice slabý základ. A ano, je to tak, jsou některé země, které nepovažují za trestný čin některé situace, které jsou zase trestným činem v jiných zemích. O co tady jde, je to, že seznam těchto závažných trestných činů, které jsou v rámcovém rozhodnutí, tak tady eh, máme ten problém s přesností v tomto seznamu. Já bych eh, si přála myslet, že ta opatření, která doporučuje paní Sara Latford, že jsou dostačující, ale já si myslím, že za rok bychom měli vypracovat analýzu toho, jaké zatýkací rozkazy se vydají a jestli je to opravdu dostačující protože my se zakládáme na seznamu trestných činů pro mnoho dalších směrnic a ta e, nepřesnost je e, příliš obšírná. Proto já si myslím, že bychom eh, měli zreformovat v budoucnosti toto rámcové rozhodnutí, protože tato opatření nebudou stačit, přestože jsou tak užitečná a nevyřeší problém. Proto si myslím, že bychom do roka měli znát výsledek aplikace těchto doporučení a zdali budou stačit, protože já si myslím, že stačit nebudou. Protože ta, ty trestné činy nejsou porovnatelné, pokud jde o e, ten rozsudek. Takže to upřesnění tři roky není dostačující. Měli bychom se opravdu zaměřit na upřesnění, tak abychom se vyhnuli nežádoucím situacím. Eh, samozřejmě v tom eh, horizontálním pohledu je to krok ku předu, existují tam určité obezřetnostní kroky díky práci Sara Latford, tak eh, se předpokládá, že se budou ubírat správným směrem. Ale nebude to stačit. Budeme muset zreformovat toto rámcové rozhodnutí, abychom se mohli přesněji přizpůsobit Eh, vydání, které by se co nejvíce blížilo právu. Eh, Děkuji a teď eh, se zeptám komise, zda si přeje k tomu něco říci. Nikoliv. V tom případě má slovo zpět paní Latford. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo by určitě dobré, kdybychom si poslechli i e, komise. Já jsem se včera neptala vlastně paní Redingové v kontextu této zprávy, zda má na to nějaký názor, zda by komise byla ochotná navrhnout horizontální opatření, respektive zeptala jsem se jí, ale neodpověděla mi, bylo e, hodně otázek, tak možná nemohla prostě odpovědět na každou z nich. Ale budeme vyzývat komisi, aby nám odpověděla. Existuje rámcová dohoda mezi parlamentem a komisí, kterou se, eh, kterou znamená, že vlastně komise má reagovat po Lisabonské smlouvě na zprávy parlamentu z vlastní iniciativy. A já také beru návrh paní Sargentiny, abychom zapracovali do zprávu i žádost komise, aby věhe, do roka po přijetí tohoto usnesení zareagovala legislativním návrhem na základě podrobných doporučení z naší zprávy. Já tedy souhlasím, že je třeba sem dát nějaký časový termín. Pokud ta zpráva bude schválená, doufám, že se tomu tak dá, a pokud budu v příštím parlamentním období tady zasedat a doufám, že ano, tak určitě budeme hodně kasit, tlačit na kamisy. Budeme říkat, máte povinnost zareagovat na tu zprávu legislativním návrhem do roka. Určitě se k tomu budeme vracet během slyšení eh, s každým, kdo, s tím, kdo bude jmenován komisařem pro otázky spravedlnosti a základní základních práv. My totiž tuto zprávu neděláme jenom eh, pro ně samotnou, jenom že nás to nějakým způsobem baví, ale protože chceme konkrétní odpověď a proto si pořádně posvítíme na komisi, aby přišla s návrhem, protože my e, nemáme možnost sami dělat legislativní návrhy, ale maximálně budeme tlačit komisi, aby dělala legislativní návrhy ve věcech, kde se skupiny politické v parlamentu dohodnou, že se jedná o naléhavý problém. Uh, proto eh, jde o to, abychom nějak nevykolejili fungování evropského zatýkacího rozkazu. Možná, že eh, různí eh, z nás dávají různé mm, akcenty na konkrétní aspekty, ale prostě někdo by chtěl v zásadě zničit evropský e, zatýkací rozkaz a vůbec nástroje pro vzájemné uznávání. A proto potřebujeme, aby se to slušným způsobem reformovalo, abychom prokázali, e, že e, se jedná o otázku individuálních práv a svobod a pokud nedokážeme, že je důležité se tím zabývat, bude z toho velký problém. A už tady bylo řečeno, že je tady zcela eh, eh, inherentní problém ve vzájemném uznávání, že totiž hodně závisíme na tom, jak fungují vnitrostátní předpisy. A v Libe se pořád hovoří o tom, jak zajistit eh, patřičnou vyváženost mezi určitou eh, mírou vyváženosti. To není to co eh, stejnost nebo uniformita, ale jak tedy zajistit, aby všechny trestní kodexy pracovaly, fungovaly na základě jednotných standardů, byť samozřejmě nejde o to, aby všude byl úplně stejný trestní kodex. To není ani žádoucí, ani proveditelné, ale ty systémy by měly být interoperabilní. A to tak, aby se zajistila spravedlnost a zároveň efektivita. A právě proto eh, eh, to tolik zdůrazňujeme. Zatím už jsme měli eh, paní Sadon a paní eh, Antonesko a já prostě vypracováváme zprávy, které se toho týkáme. A vlastně už mnohé, co by měla komise udělat, se tahne a mělo by to být už před deseti lety tady. Ale konečně začíná se rýsovat pokrok. A myslím si, že i to bychom si měli uvědomit a podpořit to. Eh, paní Sargentine opět opakovala své stanovisko, které nám velice dobře ilustrovala na příkladě, jak je důležité, aby ve vykonávajícím státě se vždycky zkontrolovalo, zda je dodržován princip eh, proporcionality. Já říkám, že eh, kdybychom to trochu přehnali, pak bychom riskovali, Eh, že se vrátíme do stavu před. A my eh, postupujeme ve směru posilování práv jednotlivce prostřednictvím příslušných procesních rád a, eh, práv. A eh, samozřejmě, že tím pádem už nebude tolik případů odmítání z důvodu základních práv, ale musíme samozřejmě proporcionalitu eh, s, s tím svazovat, protože je třeba dodržovat proporcionalitu. To je eh, zcela inherentní princip, byť třeba není všude výslovně zmíněn. Já tedy doufám, že získám podporu pro to, že by tady měla být kontrola proporcionality ve vydávajícím eh, státě eh, mechanismus konzultací, to znamená, že vydávající, ten stát, který vydává ten um, rozkaz, musí odpovědět na všechny dotazy provádějícího státu a pokud tohle nestačí, pak tady je ještě tato další poslední pojistka. Eh, tedy pou, a členské státy by se neměly bát to používat. V mé vlastní zemi ve Spojeném království od roku 2003 už máme k tomu legislativu o době, kdy byl přijat evropský eh, zatýkací rozkaz a my, moje naše strana a koaliční partneři teď vlastně eh, máme, jsme prosadili legislativu, že soudce může odmítnout předání osoby, pokud by zásadní základní práva této osoby byla porušena. Nepoužívá se to příliš často ale je důležité, aby to bylo zmíněno v této zprávě, aby to tady bylo úplně centrální, aby to povzbudilo e, eh, soudce v jednotlivých zemích. Pokud se vy, e, vyčerpají všechny jiné možnosti, pak jako poslední útočiště by to bylo. Ale samozřejmě nemůže se dělat automaticky, aby se nerozboural celý e, mechanismus vzájemného uznávání, ale jako taková pojistka, jako takový konečný, e, konečná stopka to tady být musí. A je samozřejmě, že vítám to, eh, že jste víceméně eh, podpořili všechno, co jsem eh, přednesla. Já rozhodně nejsem eh, v nesouhlasu s žádným ze stínových zpravodajů. Teď jde jenom o to, abychom se přesně dohodli na změní, které by bylo eh, přijatelné pro všechny. A doufám, že během obědové pauzy vám rozdám návrhy kompromisních, eh, kompromisů, o kterých budeme pak se stínovými zpravodaji jednat zítra a bylo by moc pěkné, kdyby aspoň většina těchto kompromisů byla dohodnuta, tak abychom zajistili poměrně eh, hladký přechod ke hlasování 13. ledna. Já neočekávám eh, moc, protože určitě jsou určité věci, kde se mi těžko povede kolegy úplně přesvědčit, ale aspoň snad u většiny to půjde. Děkuji. A jak jste už zmínila, hlasovat se bude 13. ledna. Bude to během mimořádného zasedání výboru v Štrasburku. A myslím si, že stínoví zpravodajové zítra budou mít možnost dospět k dobrému kompromisu. Děkuji všem kolegům za spolupráci a teď nám zbývá trochu času před hlasováním, protože hlasovat se začne podle programu v 10.45, tudíž musím tuto schůzi přerušit. Musíme počkat, až se sem dostaví kolegové, kteří si přejí zúčastnit se hlasování. Budeme tedy pokračovat v 10.45. Děkuji. No dobře. Uh, hello everybody. Let's continue the meeting of uh, our committee. Eh, pokračovat ve schůzi našeho výboru a budeme hlasovat. První hlasování je trestně eh, právní ochrana eura a ostatních měn proti padělání a nahrazení rámcové rozhodnutí eh, rady a tak dále. Spravodajka je paní McIntyre, která si nepřeje slovo, ptá se, nebo přeje. Děkuji, já chci pouze říci, že všichni stínoví spravodajové eh, vynikajícím způsobem spolupracovali. Mnohokrát děkuji a doufám tedy, že to projdeme poměrně rychle, abychom eh, příští rok mohli eh, přistoupit k trialogu. Ano, budeme tedy hlasovat. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se hlasování? Přijato. 35. Stažen. 36. Pro. Proti Musím to ověřit, čili 36 ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne? Ano, končím hlasování. 28 pro, 16 proti, jasně přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 38 pro, proti, Musíme to opět ověřit elektronické nezvedáte do struce. Čili o 38 zahají hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 3 proti. Ale prosím vás, abyste pořádně zvedali ruce, jinak bychom to museli dělat celé elektronické. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti. Musím to ověřit. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, takže přijato. Ekon 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ekon 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dále kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměvací návrh 3 pro, proti. Ještě jednou prosím pro, proti, zdrželi se přijato. 44 pro, Aha, ne, ten je stejný, ale stejně musíme hlasovat. Takže 44 a 45 ty jsou stejné takže oni hlasujeme dohromady pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 odpadá kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 53 pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 54 pro, proti, zdrželi se přijato, 55 pro, proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, Ekon 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Ekon 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Budeme hlasovat o úvodních ustanoveních 7 od Pozměňovací návrh pro proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 11 pro proti. Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 12 pro proti. Zdrželi se to musíme ověřit. Dvanáctku ověřujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 24 pro, 23 proti, takže přijato. Ale hlasovali jste. zatím se hlasování nemění v zápisu. Ekon 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, Ekon 12, pardon, omlouvá se paní předsedkyně 2, pro, proti, zdrželi se, přijato, návrh 14 pro, proti, zdrželi se, přijato 15, zahajuji hlasování, eh, poznací návrh 14. Končím hlasování, 25 pro, 22 proti, přijato. Nyní pozměňovací návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále Ekon 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 a 21 jsou stejné, kdo je pro? Aha, ne, takže 20 odpadá čili odpadají oba. Nyní kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ekon 34, ten odpadá. Takže 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, to uh, jsou poznávací návrhy 1 a 33. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď budeme hlasovat o pozměněném textu a e, hlasujeme, prosím, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 e, pro, nikdo nebyl proti, e, dva se zdrželi a teď budeme hlasovat o zahájení jednání s radou. Tady budeme potřebovat 31 hlasů pro. Končím hlasování je to jasné, protože 46 hlasů bylo proti, nikdo ne, pro, pardon, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi, můžeme poblahopřát paní McIntyre a přecházíme ke zprávě o, o zprávy paní Lunáček. Plán EU boje proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity. Chci jenom poděkovat všem stínovým zpravodajům za vysoce konstruktivní spolupráci. Není to taky snadné ve všech skupinách, ale myslím, že jsme dobře spolupracovali a dospěli ke kvalitním kompromisům. Chci tedy poděkovat všem stínovým zpravodajům skupin, které, kteří popros, podpořili tuto zprávu. Chtěla bych rovněž odkázat na text z výboru pro e, ženy. Většina pozměňovacích návrhů, které hlas, o kterých hlasoval FAM, jsou zapracovány do našeho textu. Několik z nich, asi dva, jsme chtěli zapracovat do textu Čili máte to teď v hlasovacím seznamu. Doufáme, že bude, doufám, že bude teď eh, úspěšné hlasování ve výboru a později na plenárce. Děkuji, paní Lunáček. Budeme hlasovat. Pozměňující návrh 5 pro. Proti. Musím to ověřit. Pět. Elektronicky ověřujeme. Pětku. Končím hlasování. 22 pro, 25 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. 6. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď je návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh zase od výboru FAM 7, pardon, ten odpadá, takže pozměňovací návrh 14 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zase ten také odpadá. Další návrh z výboru FAM, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, přijato 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti, zdrželi se, přijato 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 10 od ženského výboru odpadá, 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návně, návrh 1, pardon, 8, 8 pro, proti, zdrželi se. Kdo pardon, pro, proti, Ješ, ještě jednou, osm od žen eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 se od výboru žen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato 26. Eh, Máme ověřit 25. Prosím, ověřujeme pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování a končím hlasování. 31 eh, pro, 13 proti, 3 se zdrželi. Schváleno. Jdeme dál a bude to pozměňovací Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. E, námět, e, návrh 4 od žen pro, proti? Zdrželi se. To budeme muset ověřit. Elektronicky ověřujeme. Návrh od výboru žen číslo 4. Končím hlasování. 24 pro, 22 proti, jeden se zdržel, neboli přijato. 27 pro, proti, zdrželi se přijato. 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 29 pro, proti, zdrželi se přijato. 30, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 42, kdo je pro, proti, musíte ověřit. 42 ověřujeme elektronickým. Končím hlasování. 22 pro, 24 proti. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedna, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Dva, pro? Proti, zdrželi se přijato. Tři, pro? Proti, zdrželi se přijato. Čtyři, pro? Proti, zdrželi se přijato. Návrh od výboru žen A pro proti, zdrželi se zamítnuto a B to odpadá. Tudíž e, budeme hlasovat o návrhu v pozměněném znění elektronicky, které zahajuji. O zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 6 se zdrželo. Můžeme poblahopřát paní zpravodajce. Další eh, na programu, respektive naše dnešní poslední hlasování, je zajištění a konfiskace výnosů ze zločinů v Evropské unii. Paní Makové je zpravodajka. Chcete slovo, paní zpravodajko? Děkuji vám. Velmi stručně. Děkuji kolegům stínovým zpravodajům za usilovnou práci, za dobré rady a chci také říci, že litevské předsednictví bylo velmi nápomocné a pomohlo nám tedy s trialogem. Nedosáhli jsme všech cílů, A tady máme tedy text, který uspokojí všechny. Takže to je definitivní závěrečné hlasování o jednaném textu, pouze jedno hlasování elektronicky a zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. 44 in favor, one against, one of... 44 proti jednomu hlasu, jeden se zdržel, takže blahopřejeme paní Makovej. A pro dnešek to je všechno, pokud je o hlasování, tedy pro ranní zasedání, ale další body jsme odložili, budeme pokračovat ve tři hodiny. Budeme pokračovat tedy dál odpoledne. Děkuji.